Byla jsem velmi potěšena s spoluprací s mými kolegy a jsem velmi ráda, že jsme mohli dosáhnout této dohody. Děkuji vám, vážení kolegové. Určitě se dovedete představit, že mě tolik mrzí, že se nemohu účastnit diskuse, takže bych chtěl jenom nakonec se poděkovat paní Katrin Trautmann jako zpravodajce panu Castillovi a Malcolmovi Harbrovi za odvedenou práci. Chtěl bych poděkovat komisi, především paní komisařce Reding, za skvělou spolupráci během tohoto složitého procesu. Bylo by bývalo velmi příjemné zde přivítat zástupce rady, protože se jedná o důležitou diskusi a byli by schopni vysvětlit lépe než my všichni, co stojí za těmi dopisy, které zde byly zmíněny a které se týkaly, překvapivé dopisy, které se týkaly určitých právních aspektů této diskuse. Hlasování eh, proběhne zítra a nyní můžeme přistoupit eh, ke společné rozpravě o Europolu. Eh, nejsem si jist, zda je mezi námi již pan Nicholson. Ano, je. A to znamená teda, že pan zpravodaj Nicholson má nyní slovo čtyři minuty. Pane Nicholson, máte čtyři minuty. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Eh, jednou ehm, to aspoň bylo dobré časování. Napřed bych chtěl eh, omluvit eh, svého kolegu Timothy Kirkhopa, který ehm, zde není. Já budu nyní číst moudrosti a jeho slova, která si připravil a dal na papír. Takže mm, vám to přečtu. On je ostatně zpravodajem pro dvě zprávy Libe. Za prvé na návrh Rady o pravidlech mm, mm, důvěrnosti informací Europolu. Ehm, tato pravidla, eh, teda pravidla, která mají vzniknout, ehm, eh, jsou jakýmisi bezpečnostními pravidly týkajícími se všem, všech informací a dat, které procházejí Europolu, Europolem. To znamená, je to jakýsi společný standard ehm, mlčenlivosti nebo důvěrnosti a ochrany osobních dat ostatní zpravodajové eh, také projednávali eh, jednotlivé modality tohoto návrhu a the Treaty of Lisbon becoming a reality, the negotiations Poté, co prezident Klaus podepsal eh, Lisabonskou smlouvu, se situace celá mění. Tato zpráva a provádějící další zprávy žádají o to, abychom text rady nepodpořili. Pan kolega říká, že nám jde hlavně o lepší výměnu informací a že je třeba si uvědomit, že Europol přináší státu mnohé v oblasti boje proti kriminalitě. Byli bychom rádi, aby jejich pravomoci byly úzké a konkrétní a aby následně tato agentura mohla fungovat co nejúčinněji. Nesmíme také zapomínat na to, že ani svrchované státy mají svou roli a že mají kontrolovat své bezpečnostní a policejní složky. Bez celkovou podporu, eh, tedy bez ohledu na celkovou podporu této dotace v rámci Lisabonské smlouvy a policejní spolupráce má zpravodaj pocit, a jeho kolegové a výbor Libet jej sdílí, že opatření provádějící nařízení o Europolu by se nemělo měnit, pakliže takováto opatření nebudou přijatelná v novém právním rámci, který vznikal Lisabonskou smlouvu. Pane Kolsne, budete muset končit. A hlavně vás poprosíme, abyste trochu zpomalil, protože to čtete velmi rychle. Pokusím se. Pane předsedo, už jsem měl stejný problém. <laughs> Bohužel my u nás doma mluvíme daleko rychleji, než si uvědomujeme, takže se za to omlouvám. Takže jsem říkal, že zpravodaj tedy žádá radu, aby stáhla tento návrh a apeluje na radu a komisi, aby deklarovala v plénu návrh nového nařízení o Europolu, který bude předložen šest měsíců poté, co vstoupí v platnost Lisabonská smlouva. A nyní, pokud dovolíte, k druhé zprávě, která se týká iniciativy Švédského království a Španělského království týkající se přijetí rámcového rozhodnutí o akreditaci soudních laboratoří a jejich činností. Je to španělsko-švédská iniciativa, jejíž cílem je zajistit, aby laboratorní činnost byla akreditována akreditačními orgány. Má to umožnit užší spolupráci mezi orgány činnými v trestním řízení výměna informací v této oblasti a v oblasti spolupráce mezi OSČR je vysokou prioritou pro Evropskou unii i pro tyto členské státy v rámci boje proti zločinnosti. Cílem tohoto naříz- rozhodnutí má být, aby různá laboratorní činnost v jednom členském státě byla uznávána jako ekvivalent výsledku laboratorní činnosti v jiném členském státě a následně to umožní právní jistotu a posílí to spolupráci mezi orgány činnými v trestním řízení v jednotlivých státech. Toho dosáhneme tím, že zajistíme akreditaci laboratorních činností akreditačním orgánem tak, aby odpovídaly mezinárodním normám. Rámcové rozhodnutí se bude týkat takových činností, které se týkají především DNA a otisku prstů. Následně tedy výsledky práce takovýchto akreditovaných laboratoří budou vzájemně uznávány jako ekvivalenty. Na druhou stranu ale vždy každý soudní orgán bude odpovědný za vyhodnocení těchto výsledků. Já si uvědomuji, pane předsedo, že přetahuji, ale mám tady ještě na přečtení jeden odstavec, pane předsedo. Rád bych zdůraznil, že rozhodnutí rady podporujeme, co se týče hlavních cílů, ale právní základ je problematický. Když Lisabonská smlouva vstoupila v pravomoc, situace se změnila a právě proto je potřeba zamítnout toto španělsko, tento španělsko-švédský návrh, protože právní základ není jasný po té, co byla podepsána Lisabonská smlouva. Proto by tato zpráva měla být předložena později na základě jasného právního základu. Umožní to řádné prošetření této oblasti. Měli jsme velmi málo času, parlament nebyl schopen zajít do dostatečné hloubky, přičemž to je velmi důležité téma. Děkuji vám za trpělivost, pane předsedo. Maďarul. Vážení kolegové, dovolte, abych hovořil maďarsky. Nyní jsem se vzal předsednictví a panu Nikolsonovi jsme dovolili hovořit poněkud déle, protože tak mohl hovořit trošku pomaleji. Paní Intveld, Sofia, čtyři minuty. Thank you, chair. Um... Děkuji, pane předsedo. Já budu tež stručná eh, a tím vlastně um, vykompenzuji ten eh, čas navíc ze strany pana Nikolsna. Jestliže to počítám správně, tak 7 dnů a 5 eh, hodin od teď bude vstoupí platnost Lisabonská smlouva. A eh, eh, samozřejmě, že je poněkud trapné, že Rada není schopná přijmout. Že Rada tak teda rychle pracuje respektive zbrkle pracuje. Souhlasím s návrhy předchozího řečníka. Samozřejmě, že podporujeme e, rozvoj Europolu. Chceme silný Europol a chceme mít Europol, který je sto fungovat a který e, umí zabezpečit naše hranice a bojovat proti zločinnosti. Chceme mít ale Europol, který bude podléhat demokratické kontrole. A tedy mm, chci já chtěla se zeptat, eh, respektive požádat radu, aby stáhla návrhy o Europolu a předložila nový návrh maximálně do 6 měsíců, snad ještě dříve eh, v rámci Lisabonské smlouvy. A konečně, když jde o konkrétní téma, eh, pro které jsem já zpravodajkou, a sice Europol a transfer osobních dat a důvěrných dokumentů třetím osobám, tak bych ráda slyšela od rady, která je ovšem nepřítomna, jak a co si myslí o analýze analýze eh, právní služby Evropského parlamentu, podle níž právní základ pro tento konkrétní návrh je nesprávný. Nevím, kdo to za radu eh, zodpoví, ale snad by se rada k tomu mohla vrátit, respektive eh, by snad mohli vyslat někoho z odpovědí. Děkuji. Děkuji vám a dalším řečníkem je pan Jean-Philippe Albrecht. Děkuji, pane předsedo. Já se mohu eh, připojit eh, svým předřečníkům v tom smyslu, že by bylo pouze důsledné, kdyby Rada eh, své záměry o Europolu opět předložila Evropskému parlamentu. V rámci Lisabonské smlouvy je důležité a nutné, aby justiční a policejní spolupráce v Evropě byla Evropským parlamentem prodiskutována a spolurozhodována. Pouze tak může práce Europolu se se opřít o dostatečnou legitimaci. Společná, společné odmítnutí ustanovení Rady o práci Europolu ze strany Evropského parlamentu je jasný signál to znamená, je nutno změnit právní základ a k tomu existují i důvody. Příliš dlouho eh, byla vnitřní a eh, zahraniční politika eh, Evropské unie spíše exekutivního charakteru, která probíhala za zavřenýma dveřma, ale nejpozději po 11. září 2001 byla schválena řada balíčků, jejichž účelnost a přiměřnost mnohdy nebyla dostatečně přeskoumávána a mnohdy ani nedebatována. Politická odloučenost třetího pilíře Evropské unie umožnila, aby vlády eh, prováděly skutečně sporné zásahy do eh, práv svých občanů. A přitom e, zejména e, v jednom ohledu e, došlo k nebezpečné nerovnováze. Zatímco spolupráce bezpečnostních orgánů v celosvětovém měřítku je čím dál tím užší, mezinárodní dohoda na minimálních standardech o Eh, právní ochraně a základních práv eh, eh, absentuje. Zejména pokud jde o výměnu informací mezi EU a třetími státy, je tato propast stále zjevnější. V evropských bezpečnostních agenturách jako Eurojust, Europol a v rámci systému Eurodac, Schengen a Eurojust se stále více hromadí osobní údaje osob a jejich vyhodnocení vyhodnocování rychle pokračuje. Již uvnitř Evropy je čím dál tím nepřehlednější, kdo vlastně, která data, za jakých podmínek může vlastnit, sbírat, zpracovávat a předávat dál. I právní možnosti mnohdy pokulhávají za dosud platnými principy, ale eh, když, eh, co se stane, když všechna tato data budou postupována třetím zemím a nemám pouze na mysli Švýcarsko či Norsko, ale také USA, Rusko, no dokonce Maroko či Čínu. Táží se, kdo tady může zajistit ochranu před zneužitím a své volí. Ne, mm, tento parlament e, má úkol a poslání na základě nového právního základu zahájit nové řízení, v rámci něhož budou e, občanská a základní práva evropských občanů chráněna a sice neomezeně vytvoření společných minimálních standardů právě v rámci ochrany osobních dat eh, musí eh, eh, proběhnout ještě dříve, než Evropská unie bude sjednávat další dohody o výměně dat s třetími zeměmi. A to se týká jak informací pro Europol, tak i, pro, tak i informací leteckých společností a tak dále. Jasné, standardy rozsáhlý přeskum přiměřenosti a účinná ochrana eh, osobních dat občanů. To je základ. Jsem rád, že v rámci balíčku Europolu jsme se shodli napříč frakcemi a eh, shledávám to dobrým znamením pro další diskusi o eh, rozsáhlé právní ochraně v rámci Evropské unie a to od nás i občané očekávají. Děkuji. Děkuji, pane Albechte. Čtyři minuty má nyní Diaz de Mera. Děkuji, pane předsedo, pane místopředsedu balík Europolu se skládá ze čtyř návrhů ohledně rozvoje a prosazování rozhodnutí rady. Stejně jako mý kolegové, i já jsem toho názoru, že tento návrh má být stažen. Chtěli bychom mít parlament, který je mnohem více viditelný a Lisabonskou smlouvu, ve které se rozhoduje také o koherentnosti tohoto balíku. Parlament a rada rada mají být rovnoprávnými partnery, musí postupovat eh, vyrovnaně. Eh, proč odmítám tento balíček a chci se vyjádřit ke své zprávě, ve které jde o následující věc. Ohledně Europolu jde o to, že údaje se sbírají, analyzují, vyměňují. Pro také důležité úkoly je také významné eh, to, aby členské státy Europolu zasílali exaktní a úplné soubory. Pouze tak může Europol rozvinout své schopnosti. Dle rozhodnutí rady je tomu však tak v článku 2, že zpracování údajů, to je především jejich analýza, dle článku 14 Europol má nyní 19 nejrůznějších archivů pro tyto soubory. Je zde několik nejrůznějších eh, databází dle eh, kriminální činnosti. A tyto údaje jsou však vždy spojeny také s operativní podporou Europolu. Eh, dnes je situace taková, že analýza a tyto údaje jsou jediným základem pro zpracování na místě a to i údajů osobních. Dále jsou zde i základní zásady ohledně technických aspektů a předpisy eh, pro použití. Přitom je důležité, abychom informace sbírali, propojovali. Je však také nezbytné mít takový právní eh, základ, který umožní dodržet základní práva a to plně. Toto potrhuji. Eh, základní základní práva evropských občanů. Funkce Europolu musí být příslušným způsobem propracovány. A proto také kladu otázku, zda je to správný právní základ, který zde má být využit v této souvislosti, pane předsedo. Rolí Evropského parlamentu je zastupovat zájmy evropských občanů. Toto je role velmi důležitá, které se nesmíme zříkat. A e, nesmíme se zříkat ani kontroly Evropského parlamentu. Právě proto je absolutně nezbytné také e, v souvislosti s e, platností Lisabonské smlouvy, aby se parlament zúčastnil plnoprávně na této činnosti. Není před námi nic důležitějšího než ochrana práv práv evropských občanů. A proto prosím vážené kolegy, aby nás podpořili. My podpoříme Europol, ale jsme proti těmto navrženým nástrojům a to až do okamžiku, kdy Rada a parlament se budou moci plně zúčastnit na rozhodování. Takže navrhujeme stáhnout návrh a předložit nový návrh dle kompetencí v Lisabonské ke smlouvě. Eh, pane předsedo, chtěl bych eh, poté ještě předložit eh, vysvětlení hlasování, které ještě lépe vysvětlí mé stanovisko. Děkuji vám. A dalším řečníkem je paní Alfano. Prezidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla vyjádřit eh, k předcházení zločinnosti. Eh, tato síť vznikla na základě eh, Eh, doporučení eh, rady. Je to síť, která má eh, usnadňovat spolupráci, výměnu informací na národní a evropské úrovni, má pomoci shromažďovat informace, zejména o, jde o výměnu nejlepší praxe, o nejrůznější semináře a konference, o výměnu zkušeností a také jde o to, aby Rada a komise měla možnost určitého poradenství. Je nutno vytvořit strukturu, která se opírá o kontaktní centra, eh, která jsou jmenována komisí a příslušnými zeměmi. Měl by tam být eh, vyslán alespoň jeden zástupce národních úřadů a ostatní kontaktní centra by měla být obsazena vědci, eh, odborníky nebo specialisty a členské státy byly tež nabádány žádány, aby tyto vědce a znalce vyhledávali na úrovni nejen univerzity, ale též občanské společnosti. Evropské monitorovací středisko pro drogy a zneužívání drog nebo drogovou závislost do toho též bylo zahnuto. Pak došlo ke strukturální reformě, kde se počítalo s vytvořením výboru pro pracovní program a pro výzkum. Webová stránka byla komisí přenesena Spojenému království, které je příslušné pro aktualizaci. V roce 2007 došlo k dalšímu přeskumu a tady bylo konstatováno, že zejména sekretariát musí být posílen a bylo tež zapotřebí se zabývat otázkou stálých výborů a národních zástupců. V roce 2009 má dojít k exter, nebo byla zveřejněna externí evaluace práce a tady byla eh, zdůrazněna důležitost cílů této sítě, ale bohužel bylo tež zjištěno, že existují nedostatky organizačního charakteru, to zde již zaznělo. A to prakticky vedlo ke zhroucení této sítě. Sekretariát byl neefektivní, nebyl dostatek prostředků, neangažovanost národních eh, eh, zástupců byla nedostatečná a pracovní program byl také chatrný. A pak byla ustavena pracovní skupina pro síť, aby uvedla do praxe doporučení, která byla předložena v roce 2009 je tedy zapotřebí tuto seť upravit. Napřed bylo navrženo zřízení externího sekretariátu, který by byl financován z komunitárních programů. Některé členské státy Eh, řekli, že tato síť by měla být demontována. Jiné členské státy ale navrhly, aby došlo k reformě sítě a švédské předsednictví Rady Evropské unii eh, tu, tento návrh vzal za svůj a učinil z toho svou prioritu během svého ehm, půlročního předsednictví. A já musím říci, že je pro mě nepříjemné vidět, že eh, místo Rady je prázdné, právě když to bylo švédské předsednictví, které to, tento návrh předložilo. Takže tato síť by měla mít sekretariát, kontaktní centra jmenovaná členskými státy a dále pak správní radu a ta by měla sestávat z najmenovaných národních zástupců a byl by tam jeden předseda, který současně bude vést výkonný výbor a panuje tady asi určité zmatení v pojmech, ale to se dá odstranit. Na druhou stranu Občanská společnost a akademický svět je zatím vyloučen z tohoto procesu. I experti jsou vyloučeni.

strukturální a propojení mezi sítí a ostatními eh, komunitárními institucemi, které se zabývají s prevencí kriminality, eh, rovněž eh, absentují. Neexistuje dostatek spolupráce s Evropským parlamentem, s tím se ani nepočítalo a také nebyly vytvořeny předpoklady znalostí jazyku, což bylo původně tež akceptováno. Já se domnívám, že tato síť je skutečně neúčinná, není schopná zabývat se vážně předcházením zločinnosti z řady důvodů důvodů. Jednak, protože těchto cílů nebylo vůbec dosaženo, eh, pro něž byla síť zřízena, dochází ke spolupráci mezi eh, radou a respektive komisí a členskými zeměmi a to mm, eh, se blíží sabotáži. Předcházení zločinnosti nelze omezovat na výměnu nejlepších praxí, ale to jsme zde již konstatovali. Docházelo k turistice národních úředníků, kteří cestovali po jednotlivých zemích a při těchto návštěvách ale ani neuměli navzájem komunikovat protože neexistovalo možnost se eh, setkávat a tak dále. Byly vyloučeny občanské společnosti, akademický svět a eh, já musím eh, nerad přerušit paní zpravodajku, ale prosím, abyste ukončila svůj příspěvek, říká předseda. Takže vám děkujeme. Dále jde i o to, já vás bohužel musím přerušit. Promiňte, říká předsedající, ale nyní má slovo pan Baro. Děkuji, já jsem s velkou pozorností naslouchal nejrůznějším příspěvkům eh, pana Nikosana, eh, pana Lambrechta a paní Alfano. Samozřejmě, že je to rozprava, ve které se propojují eh, obsahové a procedurální otázky. Co se týče procedurálních eh, otázek, zde chápu samozřejmě, že eh, jaké přání má parlament. Jsme těsně před zahájením platnosti Lisabonské smlouvy a chápu dobře otázky, které si parlament klade v souvislosti s rozhodnutím rady. Je pravda, že komise lituje této skutečnosti, ale přesto bych chtěl trošku vysvětlit tyto tři záležitosti tomuto parlamentu. Europol, jak jistě víte, na základě rozhodnutí rady na základě náhrady interinstitucionální mezivládní dohody eh, získá nový eh, právní rámec a stane se agenturou od roku 2010, tedy Evropskou agenturou. Eh, jistě víte, jak dlouhá jednání předcházela tomuto rozhodnutí rady a jaké přípravy eh, již běží na provedení tohoto rozhodnutí. Chápu samozřejmě obavy parlamentu a se dílím vaše očekávání nového institucionálního rámce. A to proto, že tento nový rámec otevře eh, ještě demokratičtější eh, cestu eh, pro Evropský policejní úřad. Samozřejmě, že se původního provádění, původního rozhodnutí eh, musíme také učinit eh, určité lekce, tak abychom se z toho poučili eh, ve smyslu následujících legislativních postupů. Jak parlament, tak i ostatní subjekty eh, se musí zúčastnit eh, realizace úprav a především eh, úkol kontrolní parlamentu ohledně činnosti Europolu budou nově ustanoveny. Takže tolik, pane předsedo, ale přesto bych chtěl vyjádřit politování v odmítnutí návrhu rady. Vždyť jde o ustanovení prováděcí, eh, která eh, upravují eh, důležité aspekty činnosti Europolu. Bez nich Europol nemůže pracovat. A dostanu se nyní k forenzním laboratořím. Zde samozřejmě chápu, že Evropský parlament chce mít jiný základ pro toto rámcové rozhodnutí o akreditaci činnosti forenzních eh, laboratoří. Komise je eh, příznivě nakleněna této akreditaci, protože tím se může zlepšit kvalita činnosti těchto laboratoří a především v souvislosti s velmi citlivými eh, technikami, jako je odebírání eh, otisků prstů, eh, jako je zpracovávání údajů ADN. Čím lepší budou laboratoře, tím lepší bude také důvěra občanů. A samozřejmě, že chápu problém právního základu. Komise stejně jako parlament se domnívá, že rámcové rozhodnutí se týká služeb ve smyslu článku 54 smlouvy a Evropská unie potřebuje tento článek 50 jako právní základ. My jsme v komisi eh, připravili prohlášení, které se nalézá eh, také v zápisu eh, Rady pro vnitro a spravedlnost 23. A zde má komise právo v budoucnosti učinit taková opatření, která se Eh, jsou přiměřená a vhodná. Eh, při eh, respektování finančního nařízení komise je ochotná podpořit aktivity členských států které umožní akreditaci eh, činnosti kriminalistických laboratoří. Eh, komise je ochotna provést evaluaci eh, provedení a aplikace tohoto nástroje a to k prvnímu červenci 2010, tak jak je to také navrženo v článku 7. Ohledně této akreditace chápu postoj parlamentu, ale domnívám se, že eh, návrh jde správným směrem. Eh, samozřejmě, že respektujeme veškerá přání, která byla vyjádřena. Ale eh, nyní k Evropské síti pro předcházení trestné činnosti. Zde se domníváme, že je nutné přicházet eh, trestní činnosti. Eh, pouze její potírání nestačí. Eh, proto, abychom zastavili také organizovaný zločin, ať již lokálně či přeshraničně, je nutné pracovat v jejich zjišťování. A návrh, který jsem učinil také ohledně pedopornografie či obchodování se lidmi. Eh, zde se jedná o preventivní eh, aktivity. Eh, paní Alfano ukazuje na slabiny této sítě a je pravda, že nedávné hodnocení vedlo ke zjištění, že potřeby kooperace jsou skutečně nezbytné v této prevenci organizované trestné činnosti a je také pravda, že asociace asociace i soukromé subjekty eh, by si přáli eh, postupovat multidisciplinárně tak, eh, aby bylo možné si lépe vyměňovat i osvědčené postupy a ehm, zkušenosti. Samozřejmě, že EUCPN se naší e, o řešení problémů jak organizačních, tak politických e, či operativních. Komise si to uvědomuje, ale právě nyní bychom chtěli finančně podpořit sekretariát této evropské sítě aby bylo možné proti těmto problémům bojovat lépe. Ve stokholmském programu jsme také zdůraznili kooperaci, kooperaci policejních složek a zdůraznili jsme také nezbytnost řídit na evropské úrovni eh, policejní spolupráci eh, v souladu s Lisabonskou smlouvou. Tato síť, a vy se jmenovala celou řadu úkolů, eh, které tato síť může splňovat a navrhla jste také Eh, aby se postupovalo na základě zajímavých eh, příkladů. Tedy navrhla jste celou řadu eh, povinností a úkolů této sítě. Samozřejmě, že i společné projekty by mohly vznikat mezi sociálními a edukativními subjekty ve smyslu univerza, univerzitních kurzů, dalšího vzdělávání. E, to je ještě mnohem více než jenom předcházení trestné činnosti e, úkolem občanské společnosti a úkolem Evropského parlamentu e, je ještě mnohem více, ale je to otázka, která bude spadat do oblasti kodecizní. Eh, samozřejmě, že je možné úzce spolupracovat na základě nového právního základu. To bude v zájmu evropských občanů, kterých se týká otázka bezpečnosti v každodenním eh, životě. Tolik má odpověď eh, je mi líto, že proběhla takováto rozprava ohledně technického postupu, ale domnívám se, že na základě Lisabonské smlouvy a v souladu se stokholmským programem budeme moci postupovat mnohem lépe. Evropský parlament eh, přitom eh, bude moci svou novou strategii, eh, své nové postavení v boji proti kriminalitě postupovat mnohem účinněji. Děkuji, pane komisaři. A nyní následují zástupci politických skupin. Eh, pan Vandenkamp. Vážený pane předsedo, děkuji místo předsedovi výboru za odpovědi především, promiňte, místo předsedovi eh, komise za odpovědi, opravuje se řečník, a za eh, jeho úvahy o spolupráci eh, v rámci justice a policie. To je velmi důležité pro Evropu. Hovoříme-li o Evropě pro občany, tak je toto téma nesmírně důležité. Potírání zločinnosti je v této souvislosti první prioritou, zejména proto, že zločinnost je čím dál tím více přeshraniční, pracuje přeshraničně. Zločinnost uvnitř uvnitř hranic jednoho státu, to už je téměř menšina případů. Jde ve většině o přeshraniční zločinnost a proto Evropská strana lidová eh, se vyslovuje pro silnou pozici Europolu, ale také Eurodaku a v této souvislosti též pro silnou roli forenzních laboratoří. Důležitým prvkem v boji proti organizovanému zločinu je demokratická kontrola těch, eh, kteří potírají zločinnost a eh, z toho bych nechtěl vůbec nic ubírat, nebo to nechci umenšovat, ale prosím tež o pozornost pro ty návrhy, které obdržíme v příštích měsících ohledně pozici obětí. V rámci potírání zločinnosti se mnohdy jedná také o práva podezřelých a obviněných osob, o jejich eh, soukromí, o jejich pozici v rámci eh, trestně právního řízení. V příštích letech bych si přál více pozornosti mm, eh, věnovanou pozici obětí obětí eh, a eh, to samozřejmě základní práva vždy musí být zasazena do určitého kontextu. Eh, to znamená odpovědnost každého a post, rovné postavení každého před právem. To platí pro obě strany. Souhlasím s tím, aby parlament u těchto čtyř materiálů řekl konec. Ehm, Zadržte, vyčkáme 1. prosince a pak i nových návrhů a pak budeme moci skutečně zapojit Evropský parlament a e, tak by to mělo skutečně být. Děkuji, říká předseda a nyní následuje pan Charegi Atondo. E, tři minuty. Pane předsedo, máme tady problém. Celý parlament chce, aby Evropská komise znovu obnovila legislativní balíček v této oblasti. Pan Baro nám řekl, mile jako vždy, že to je velmi dlouhá práce, že se o tom dlouho diskutovalo a že 1. ledna to začne fungovat. Taková je realita. A zdá se, že máme problém. Dopředu vám říkám, pane komisaři, že byste měl budoucímu komisaři tuto situaci oznámit. Já vím, že vy nám teď nemůžete odpovědět na tuto otázku, ale musíte mu prosím říct, že až přijde na slyšení do parlamentu, tak si je opravdu budeme ptát na to, jestli chce vytvořit legislativní balíček v této oblasti, protože celý parlament to chce. Není to jen otázka jednoho legislativního malého problému. Nejde jenom o to, že parlament chce zasáhnout. Jde o to, že parlament musí zasáhnout. A to proto, že musí sehrávat svou zákonodárnou funkci, kterou před několika dny dostal. Není to jenom otázka parlamentního dohledu, jde o to, že parlament chce předložit nové a jiné návrhy. Přičemž velmi oceňuji určitá rozhodnutí, která zde jsou obsažena. Na druhou stranu musím připomenout, že tady je spousta právní nejistoty a nedotaženosti. Prostě chceme, aby byly předneseny nové návrhy, aby na jejich základě mohl Europol postupovat ku předu. Ale také chci, abyste respektoval právo tohoto parlamentu vyjádřit se k těmto normám, protože je to naše legislativní funkce, kterou chceme plnit. Takže říkám, že až přijde nový komisař na slyšení, tak jej či ji budeme žádat, aby se zavázal či zavázala, že vytvoří legislativní návrh, aby Evropský parlament mohl pracovat jako spolulegislátor. Děkuji, to je všechno. Děkuji vám. Dalším řečníkem je paní Grisbeck. Eh, já se vyjádřím velmi stručně. Eh, týká se to eh, obsahu, ale také postupu a zde navážu na to, co také sdělili ostatní politické skupiny. Pokud vytváření společného prostoru spravedlnosti a vnitra je imperativem pro nás všechny, pak je to také model demokracie v Evropě a Europol je nástrojem. Také to říkají mnozí mrzí nástrojem, který by mohl být přizpůsoben. My se snažíme o to, aby veškeré prostředky, ať již lidské nebo technické v boji proti organizovanému zločinu, eh, proti obchodování s lidmi, eh, byl eh, zorganizován tak, aby právní jistota byla maximální. Vždyť toto je základem našeho práva, práva práva evropských občanů k procedurám. Zde jménem naší politické skupiny chci říci panu komisaři, že veškerá práce není neužitečná, ale je možné, že to naši občané špatně pochopí. Velmi dlouho jsme čekali na eh, provádění Eh, o nich nástrojů Lisabonu a eh, proto eh, chceme také realizovat náš úkol kolegislativce. Jistě by bylo vhodnější počkat několik týdnů, abychom měli takový nástroj, který odpovídá našim podmínkám. Obracím se na radu a navrhuji, abychom E, vyčkali na nový legislativní návrh. Nyní následuje pan Romeva Irueda. Já budu hovořit podobně za zelené. E, chci hovořit o svobodách a podobných právech. Chceme mít možnost tuto práci provádět s eh, spolurozhodováním. V tomto jsme si zajedno a domnívám se, že se musíme podívat na to, jak vše bude probíhat. A eh, chtělo by se nám vyčkat na tento postup. Ještě ke zprávě o forenzních laboratořích. To je téma, kterým jsem se zabývala. A chtěl bych připomenout se celá jasně, že je nutné zdůraznit koordinaci. I toto musí probíhat zároveň s decentralizací. Přitom chci zdůraznit to, že v mnoha členských státech nemáme pouze jedno středisko forenzní eh, činnosti, ale několik. Takovýto příklad eh, je třeba Španělsko. Eh, koordinace je nezbytná, ale nesmí to být pouze koordinace mezi členskými státy, ale také s ostatními subjekty. Děkuji. Děkuji. A nyní následuje paní Veržan. Ano, pane komisaři, já bych chtěla zopakovat to, co řekli již jiní předřečníci. Evropský parlament eh, je naléhavě žádán o přijetí čtyř textů k Europolu, především ohledně důvěrnosti informací eh, při jejich přidávání třetím státům. My odmítáme zabývat těmito texty na základě tohoto předkládání. Chceme být zahrnuti, zahrnuti do eh, spolurozhodování. Naši občané mají právo na bezpečnost a boj proti terorismu je prioritní. Toto vše musí být provedeno tak, aby naši občané nemuseli žít eh, v obavách, eh, že se stanou oběťmi terorismu. Kooperace mezi policejními subjekty je nezbytná. To ano, nesmí to však být zaručeno za jakýchkoliv podmínek a především ne za podmínek eh, práva občanů na volný pohyb, na ochranu osobních údajů. Chtěla bych ještě dodat, že prevence trestní činnosti nemůže vést k tomu, že se bude stále prohrubovat represe naše svobody eh, musí být eh, zalepšovány eh, a dodržovány to znamená, že policejní spolupráce musí probíhat za jasných podmínek, které dodržují především eh, důvěrnost informací. A přitom je také nutné dodržet proporce eh, mezi bezpečností a ochranou. Právě proto naše skupina žádá společně s ostatními politickými skupinami, aby tyto návrhy byly staženy. Eh, je mi rovněž líto, že se není zastoupena rada. Děkuji vám mnohokrát. A nyní dávám slovo panu Betnovi. Děkuji mnohokrát. Toto jsou zprávy, které stanovují pravidla pro to, na základě kterých si Europol vyměňuje a sbírá informace a může je předávat i třetím státům. A jsou to velmi osobní záležitosti. Hovoří se zde o nepovoleném sdělování těchto informací. Nehovoří se v podstatě o tom, že a hovoří se o tom, že to musí e, být v zájmu e- Europolu, ale vůbec se nehovoří o občanovi, který se může dostat do situace, kdy ho Europol vyšetřuje. Můžou o něm sbírat osobní informace, včetně sexuální orientace nebo bankovních účtů. A může se to předat třetím zemím, včetně těch, které mají tak skvělé albánské které mají tak skvělé evropské hodnoty, jako třeba Albánie nebo Rusko. Náš subjektivní názor je, že musíme mít opravdu asi takovýto prvek policejního státu v evropskou policii. Nevím, jestli víte, ale občan, ale pracovníci Europolu mají v podstatě imunitu ve své práci. U těch států, které byly policejními státy v minulosti, tam to možná lidem nevadí, nebo na to byli zvyklí, ale co se anglického práva týče, tak na to zvyklí nejsme. Až Evropská unie vytvoří svůj celý soudní systém, tak my v Británii to budeme považovat za podkopání svobod, které nás dříve chránily. V podstatě každý zpravodaj alespoň řekl, že by tento návrh měl být zamítnut, než vstoupí v platnost Lisabonská smlouva. Kdyby Evropská unie byla slušná, tak bychom měli referenda k Lisabonské smlouvě a nic z tohoto by nikdy nevstoupilo v platnost. Děkujeme vám. A naším posledním řečníkem eh, dnes jménem frakce je pan Mlce. Děkuji. Na základě aktivit Europolu eh, eh, se opět objevili převaděči, a, ale kdyby bylo možno je potlačit, tak by to bylo skutečně potěšující. A kdyby se také Europol mohl zapojit do boje proti mezinárodním zločineckým spolčením. Otázka ochrany dat je ale v rámci plánovaného neomezeného přístupu všech orgánů neupravena. E, to znamená se slibem, e, jak si jsme e, utěšovány slibem pověřence pro ochranu dat, ale není zcela jasné, jaká jsou jeho, jak jsou vymezena jeho pravomoci. To tež známe z národních států. A to pravděpodobně bude pak platit i na evropské úrovni a vůbec jménem boje proti terorismu v uplynulých desetiletích občanské a eh, také eh, základní svobody byly čím dál tím více omezovány. Jestliže nyní Lisabonská smlouva eh, poskytne Evropskému parlamentu více spolurozhodování i v těchto otázkách, tak pouze proto, že je známo, že existují důležité pochybnosti v oblasti ochrany ochrany osobních dat. To se týče i SWIFTu. Jestliže ani národní orgány nemají tato práva, proč by to měl mít Europol a zejména eh, proč by to mělo být mm, umožněno USA? Tento útok na ochranu osobních dat eh, bychom měli eh, zastavit. Děkuji. Vůbec. Eh, Děkuji, mm, pane Melcere. A nyní máme ještě eh, další skupinu řečníků přihlášených, například pan Buzutil má dvě minuty. Já bych eh, se nejdříve chtěl obrátit na pana místopředsedu komise, abych mu poblahopřál a poděkoval mu za to, co všechno udělal jako komisař odpovědný za tento sektor Doufám, že oba komisaři kteří eh, převezmou jeho kompetence, eh, budou inspirováni vaší angažovaností, vaší vizí ve vaší práci. Pane předsedo, dovolte, Prosím, dovolte mi, abych se nyní věnoval tématu. Nedávno jsem měl příležitost navštívit eh, úřad v mé zemi eh, zodpovědný za Europol a vztahy s Europolem a šengenským prostorem. V tomto úřadu pracuje celá řada policejních důstojníků velmi pilně, bez naze spolupracovat eh, v této oblasti s jinými policejními orgány v jiných státech. Já jim toto cestou děkuji za jejich práci a chci také říci, že během své návštěvy jsem skutečně dokázal pochopit eh, velký význam Europolu a skutečně e, nyní chápu, jaké jsou jeho úlohy a jak důležité e, e, je bojovat proti kriminalitě, zejména protože dnes žijeme ve světě svobodného pohybu. Důvodem proč jaksi ztrácíme, eh, eh, není to, že jsme proti Europolu, ale chtěli bychom též mít rozhodující slovo. To znamená, Evropský parlament by chtěl být rozhodující, mít rozhodující slovo vůči této agentuře, tak aby byla silná a účinně potírala zločin. Děkuji. Děkuji, pane Bozutile. Dalším eh, řečníkem minuta a půl eh, je Rosario Crocetta. Eh, presidente, onorevoli colleghi. In merito alla... Vážený pane předsedo, vážení kolegové, k návrhu o výměně mezi Europolem a partnery, včetně třetích, chci říci následující. Tento návrh bude-li přijat, tak by vytvořil zcela absurdní situaci, kdy bude docházet k výměně informací mezi Europolem a třetími zeměmi na straně jedné, aniž by parlament eh, tento soupis třetích zemí byl schválil. Eh, v rámci tohoto návrhu eh, nabýváme dojmu, že se jedná nebo že bude vytvořena neomezená databáze, která bude zpřístupněna i třetím eh, kteří parlamentem vůbec nejsou určeni. V článku 15 eh, odstavci 2 se praví, že v těchto případech je nezbytné na předávat informace o etnickém původu, náboženském vyznání, příslušnosti k odborům a tak dále i v případě hypotézy zločinnosti, ale není zde stanoveno, co znamená ta absolutní nezbytnost. Já se domnívám, že rada by napřed měla konstatovat či definovat, co je rasa a co jsou rasy. A já se domnívám, že e, e, e, lidé mají pouze jednu rasu, a sice lidskou rasu a z těchto důvodů, tež z důvodu podpory autonomie parlamentu se domnívám, že tento návrh rady za stávajících okolností může být pouze odmítnut, tak jak to bylo i požadováno 30. října. Děkuji. Děkuji. Následující řečník Alexandra Alvaro. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k blahopřání pana Busutila ohledně práce eh, pana komisaře Barota. Nepřevzal jednoduché eh, otázky, velmi často byl ve Vychřici, ale já se domnívám, že eh, by bylo vhodné mít určitou ochranu, ale mnohé již bylo řečeno k Europolu. Myslím si, že není nutné opakovat vše do okamžiku platnosti Lisabonu je zde snaha toto eh, nechat proběhnout parlamentem a je zcela logické, že parlament toto odmítá. Eh, je mi eh, líto, že právě pan komisař slyší všechny tyto komentáře. Já jsem se chtěl vyjádřit ke zprávě Kirkopa o forenzních laboratořích, že velmi často musíme přemýšlet spíš o tom, jaké jsou detaily. Tam bychom měli začít eh, a ne tedy o údajích, která jsou eh, srovnávána. Eh, když se předávají údaje DNA, tak to může také dočené osobě uškodit mnohem více. Děkuji vám. Dalším řečníkem na minutu a půl Enstrasa. Vážený pane místo předsedo Baro, um, srdečně vám děkuji za pochopení pro jasný postoj parlamentu v rámci této procesní otázky. My neodmítáme návrhy Rady a komise, nebož chceme být spolutvůrci, to je to rozhodující pro naše hlasování je jasné, že Europol je eh, jedním z příběhů úspěchu Evropské unie, zejména pak pokud jde o potírání drogového zločinu, obchodování s lidmi, financování terorismu, padělání peněz. Tady je Europol skutečně stěžejním pro výměnu informací a e, také je centrem e, policejní spolupráce a vytváření policejních sítí. Na tom musíme dále pracovat a proto mm, vítám, že takto vznikne novou agenturou i nová báze. My potřebujeme výměnu e, dat, potřebujeme propojení v rámci Evropské unie, v rámci policejních orgánů. To potřebujeme, abychom vedli úspěšný boj proti teroru a zločinnosti. To potřebujeme ale také proto, a to musí být e, deklarováno zcela jasně, k zajištění lidských práv a práv evropských občanů. Tady existuje určité evropské smýšlení, existují zde jasné evropské hodnoty, e, které jsou zakotveny i v usnesení o SWIFTu a mm, bylo to podpořeno v září v parlamentu velkou většinou a my po radě a po komisi musíme požadovat, aby tato základní linie, tato vodítka e, byla e, též vnesena do jednání s USA. To potřebujeme k zabezpečení evropských občanů. Děkuji. Děkuji, pane Štrasere. A další je nyní paní Kinga Gönz, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi potěšena tím, že Rada se zajímá o další prohloubení sítě. Skutečně je škoda, že zástupci Rady zde nejsou přítomni. Co se týče obsahu i postupu, o tom bych chtěla hovořit. Před deseti lety bylo rozhodnuto zřídit tuto sítě a hodnocení nyní ukázalo, že Evropská sítě EUCPN nevyužila všech možností. Je však nutné říci, že tato sítě je nezbytná. Spolupráce s občanskou společností a ostatními subjekty musí být posílena. Socialisté a demokraté pokládají práci sítě za důležitou. Tato iniciativa je zamítána parlamentem právě proto, že tento krok chceme eh, uskutečnit ještě lépe a intenzivněji. Děkuji. Další řečník, paní Wikström. Minuta. Děkuji, pane předsedo. Největší selhání Evropy dnes spočívá v tom, že se nám stále ještě nedaří zastavit obchodování s lidmi před našima očima. Ženy a děti jsou obchodovány co by zboží ve všech našich členských státech podle Europolu se jedná o půl milionu žen, které jsou um, um, kupovány a prodávány v Evropě. To bylo pouze v roce 2009. Um, tomu musíme učinit přítrž. Potřebujeme k tomu strategii. Existují instituce v Evropské unie, unii, které eh, sledují cíl eh, potírat eh, organizovaný zločin a obchodování s lidmi, ale mají velké mezery. Spolupráce mezi členskými státy, komisí a radou a parlamentem parlamentem musí eh, doznat zlepšení a sice zásadního zlepšení, tak abychom vůbec měli šanci jednou provždy eh, tuto kriminalitu hrubého zrna zastavit organizovaný zločin a mafiánské praktiky a obchodování s lidmi, to se vše zbíhá eh, v Evropě. Po, za několik dnů vstoupí v platnost Lisabonská smlouva. Já mám ale za to, že možná, že pak bude vzduch eh, trochu eh, volnější, svobodnější, protože pak bude naděje, že díky prohloubené spolupráci bude lépe zajištěna bezpečnost našich občanů. Společně bychom se měli postarat o to, aby Europol byl posílen a aby eh, existovala posílená spolupráce mezi Europolem a Eurojustem, čímž budeme moci lépe potírat organizovaný zločin a také ony mafiánské zločiny, obchodování se ženami. V roce 2009 bychom měli prohlásit, že obchodování s lidmi není Evropy hodný. Děkuji vám. Nyní Birgit Cipel, další řečník. Děkuji, pane předsedo, eh, milé kolegyně, milí kolegové. Já se domnívám, že dnešní rozpravu a rozhodnutí eh, bychom měli prodiskutovat eh, především politicky. Jednotné standardy pro forenzní laboratoře jsou samozřejmě nezbytné pro spolupráci v policie, ale mnohé aspekty jsme nemohli prodiskutovat. V jádru však jde s osla jinou otázku otázku, a sice otázku toho, nakolik vážně Lisabonskou smlouvu a spolupráci Rady a parlamentu budeme brát. Uvedu příklad. Lisabonská smlouva eh, popisuje vysoké zástupce jako silný hlas Evropy a je škoda, že členské státy mají ještě jiná kritéria. Dohoda s VIFT v mnoha aspektech je spochybňována, ale je to záležitost, která by měla být přeskoumána ještě jednou a to eh, důkladně. Eh, přitom je navrhováno, aby byla velmi rychle podepsána. Totéž žádáme také v těchto tématech. Těsně před platností Lisabonské smlouvy mají být prosazeny takové body, které jsou důležité pro budoucnost a které omozují eh, naše budoucí práva. A tak si klademe otázku, proč bychom neměli vyčkat nových návrhů. Rada i komise tak prohrává eh, možnost dát nový signál, signál realizace Lisabonské smlouvy pro občany. My máme jedinou šanci. Tyto návrhy musíme zabítnout, protože chceme širokou eh, debatu, eh, protože v zájmu našich občanů musíme jejich práva prosazovat právě nyní a ne v daleké blízké budoucnosti. Děkuji vám. Děkuji. Eh, dnes večer jsme pochopili některé velice důležité věci, obzvláště co se týká té Evropské sítě pro prevenci zločinnosti. Za prvé, roli parlamentu, protože při spolurozhodovacím procesu podle Lisabonské smlouvy to bude stále důležitější. A máme tady eh, několik eh, aspektů. Jednak je tady otázka informací a kultury, protože to je velice důležité pro zločinecké organizace. Eh, slavný italský soudce Giovanni Falcone říkal, že mafie má začátek, ale má také konec. A ten konec to by měla být velká mobilizace v Evropě, která by měla vycházet i z podnětu parlamentu. A za druhé jde o to, že se s organizovaným zločinem je třeba bojovat účinnějším způsobem. Je třeba vytvořit eh, evropské instituce, evropské státní zastupitelství, které by se zabývalo organizovaným zločinem a je třeba také harmonizovat eh, závažné trestné činy, které jsou nebo existují v některých členských státech a v jiných ne, například mafie, protože mafie to je věc, která má vliv na eh, celou Evropu. Mafie má obrovskou schopnost infiltrovat eh, instituce a je velice úzký vztah mezi mafií a korupcí, jak vidíme z nedávných zpráv a jak vidíme i nedávné zprávy účetního dvora. Děkuji. Děkuji vám. Další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já jsem jedna ze stínových zpravodajů Eh, této složce Europolu, takže musím souhlasit s tím, co říkali kolegové, kteří mluvili přede mnou. Europol vzhledem ke všem svým funkcím zjednodušuje vyšetřování ve členských státech a stává se velmi důležitým nástrojem pro boj se zločinností. Na jedné straně musíme být efektivnější v boji proti zločinu, ale na druhé straně je také třeba abychom jasně prosazovali pravomoci tohoto parlamentu. Rada se rozhodla, že e, schválí texty e, k balíčku Europolu 30. listopadu a nechtějí počkat na dobu, kdy bude mít parlament e, spolu rozhodovací pravomoci podle Lisabonské smlouvy, která stoupí v platnost 1.12. Není tedy možné zablokovat fungování Europolu. To nechceme, ale chceme, aby Evropskému parlamentu byly přiznány jeho pravomoci, obzvláště v tak důležitých otázkách, jako je ten prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Myslíme si, že by bylo správné ponechat parlamentu větší možnost kontrolovat aktivity Europolu, abychom mohli ověřit, že zpracovávání údajů, které Europol má, nebude nějak poškozovat práva evropských občanů. Děkuji. Děkuji Eh, Monika Fašiková Beňová, prosím. Děkuji velmi pěkně. Děkuji, děkuji, pane komisaře, kolegové, kolegyně. Eh, oblast konferenční medicíny eh, získává na významu poslední dobu, hlavně protože se stále zvyšuje důležitost v oblasti boje proti kriminalitě a trestné činnosti. Vysoká míra spolupráce napříč nám může pomoci dosáhnout vyšší efektivity v boji se zločinem praxe je jasné, že takováto spolupráce není dostatečná sama o sobě a je proto velice nutné, abychom vytvořili společný právní rámec, který nám stanoví standardy v činnosti forenzních laboratoří a vytvořit také síť takovýchto vysoce kvalifikovaných laboratoří a to v celé Evropské unii. Skutečnost, že neexistuje dohoda prostřednictvím, které by se mohly uplatňovat společné akreditační eh, normy, je vážným nedostatkem, který by se měl napravit. I z tohoto důvodu doufám, že jsem ráda, co eh, eh, nej, nejdříve pokusí zahájit iniciativu a připravit nový dokument, do kterého bude již významným způsobem zapojen i Evropský parlament. Pane předsedo, navzdory tomu, že jsem chtěla hovořit hlavně o forenzních laboratořích, chtěla bych ještě říct jednu věc, a sice, že mojí ambicí není zvyšovat důležitost, důležit Evropského parlamentu, ale považuji za absolutně bezprecedentní, že zástupce rady si nenašel čas a nepřišel sem, aby si vyslechl naše názory. Ehm, děkuji, děkuji, ano, to je pravda. Škoda, že tady rada není. Teď se dostáváme eh, k části diskuse Catch the Eye. Prvním eh, řečníkem bude pan Oro Zásada. Pan Zásada, pan Zásada, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jako právník a jako bývalý policista bych chtěl eh, zdůraznit význam rámcového rozhodnutí Rady, jehož cílem je dosáhnout toho, aby všechny forenzní laboratoře, které eh, poskytují také genetické údaje, aby odpovídaly normě 17020. Myslím si, že to by posílilo eh, věrohodnost a spolehlivost a také by to zvýšilo společenskou důvěru eh, v náš právní systém. Děkuji. Děkuji. Další řečník je pan Zemské. Pan Zemské, prosím. Já bych chtěl poděkovat protože naše situace je taková, že se v současné době eh, vracíme eh, k tomuto tématu eh, vlastně znovu po půl roce a opět stojíme před stejným problémem, protože na jedné straně bychom chtěli posílit policejní moc a Europol, tak aby mohli efektivním způsobem působit, ale na druhé straně potřeba, abychom měli na paměti i to, že se pohybujeme v oblasti lidských práv a velice často také v oblasti citlivých údajů. Vzhledem k tomu, že stále je před námi stejná práce, kterou jsme měli před půl rokem. Chtěla bych vás upozornit na článek 15 rozhodnutí Rady, která se týká eh, výkonných ustanovení týkající se vztahu Europolu se svými partnery, včetně výměny údajů. Takže hovoříme skutečně o údajích mimořádně citlivých a Eh, hovoříme o tom, že k této výměně by mělo dojít pouze v těch případech, kdy je to nutné. Otázka je, kdo o tom bude rozhodovat, jestli je to nutné. To je přece velice důležitá věc. Děkuji, děkuji pane. Už nikdo nežádá další o eh, to, aby mohl promluvit v této části, takže dávám slovo panu komisaři, panu Barotovi který bude reagovat na to, co jsme diskutovali tento večer. Pane předsedo, nemám snadný úkol, protože tady nemáme radu. Nicméně přesto bych tady chtěl uvést několik důvodů, které vaši komisi vedly k tomu, aby přijala tuto prezentaci textu. Co se týká té otázky Europolu, tak eh, lze dost těžko přerušit ten proces změny Europolu na agenturu. Budeme mít další texty k Europolu a v té době už bude i parlament zákonodárcem, takže se bude moci účastnit rozhodování. Je velmi těžké zastavit teď práci Europolu a chci vám říci, že teď máme ve vedení Europolu muže britského původu, velmi kvalitního člověka a je pravda, že by prostě byla škoda, nějak narušit nebo teď přerušit práci Europolu. A k těm dvěma ostatním textům, tak je třeba si uvědomit, že akreditace činností laboratoří a ty dva druhé texty, to jsou iniciativy Rady a členských států. Je to pokrok už sám o sobě, že členské státy schválili ten nápad akreditovat činnost laboratoří, aby bylo možné mít skutečně spolehlivé údaje. Takže je to pozitivní záležitost, je to určitý pokrok. A co se potom týká té evropské sítě, tam eh, jsou eh, vaše příspěvky jistě pochopitelné. Je třeba, aby v budoucnosti byla ta síť ještě konsolidována, aby měla i další funkce. A já chápu, naprosto chápu a děkuji panu Strasemu a panu Busutilovi za to, že pochopili, že já, a předtím tady byl také předseda výboru Libe, že my všichni velice podporujeme parlament. Chceme, aby parlament měl důležité pravomoci. Vše, co jsem v posledních pěti letech udělal, bylo díky podpoře parlamentu. Takže víte dobře, že já chci spolupracovat s parlamentem. Ostatně chtěl bych také říci, že komise je toho názoru, že je třeba důkladně zanalizovat případ od případu, zda je opravdu třeba měnit aky třetího pilíře. Musíte si uvědomit, že eh, jsme tady v období přechodu, přecházíme od mezivládního aky na komunitárně. Já mám z toho radost a jsem rád, že vy všichni se už těšíte, až se budete moci angažovat v té policejní spolupráci, která bude respektovat lidská práva a která bude mít neustále na paměti hodnoty Evropské unie, samozřejmě. Já si myslím, že ta činnost parlamentu bude velice přínosná pro ty texty v budoucnosti, texty, které nám umožní zacházet v policejní spolupráci ještě dále, ale přitom samozřejmě pořád respektovat práva a hodnoty našich občanů. Ale jak už jsem říkal, teď jsme v takovém přechodném období a já velice chápu že si přejete už teď moci se nějak angažovat při přípravě těchto textů, ale musím vám znovu říci, že komise je toho názoru, že když zanalizujeme každý případ zvlášť, tak uvidíme, jak to je s těmi texty třetího pilíře. Podíváme se na existující nástroje, pokud budou zastaralé, pokud budou muset být aktualizovány nebo nějak doplněny, tak ano, tam budeme moci předložit nové návrhy. Mí nástupci předloží k tomuto návrhy, které umožní v té chvíli parlamentu, aby ty texty vylepšil, protože v té době už se bude parlament účastnit spolurozhodovací procedury. A chtěl bych tady zopakovat, pane předsedo, že ke konci svého mandátu budu velice ochotný si vyslechnout všechny návrhy, které budou pocházet od Evropského parlamentu. Věřte mi, že si velmi dobře uvědomujeme, že v otázkách policejní a soudní spolupráce budou některé zcela zásadní texty, které budou muset být úplně změněny a které umožní parlamentu, aby se účastnil zákonodárného procesu. A mezi tím jak už jsem se vám pokusil vysvětlit, existují určité důvody, kvůli kterým si přejeme, aby se od prvního první Europol změnil v agenturu a mohl pokračovat ve své práci a že zaznamenáme velký pokrok, ke kterému vedla vůle členských států, co se týká té akreditace činností kriminalistických laboratoří a také té Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti. Ale ještě jednou chci říci, že chápu stanovisko parlamentu a můžete si být jisti, že nakolik budu moci v příštích týdnech, tak budu bránit ten velký prostor svobody a bezpečnosti, které, který členské státy teď budou muset budovat společně s aktivní částí parlamentu. Děkuji vám. V příštích několika minutách dám slovo zpravodajům. Takže nejdřív pan Nicholson, dvě minuty. Děkuji, děkuji. pane předsedo. Měli jsme skutečně velice dobrou diskusi a myslím si, Eh, že eh, je skutečně eh, ostuda, že tady není nikdo zastupující švédské předsednictví za radu. Já naprosto souhlasím se Sofie Devald o pochopitelně, že chceme mít silný Europol, pochopitelně, že chceme mít lepší spolupráci s Europolem, ale je potřeba se podívat také na problémy, které máme v současné době v oblasti drog, v oblasti finanční kriminality a tak dále. Jak již řekl zásupce EPP, jestliže hovoříme, eh, který hovořil o vztahu obětí a pachatelů. Myslím, že toto je věc, které musíme věnovat obrovskou pozornost, protože velice často, je to velice smutné, eh, jsme svědky toho, že se těm vynikům dostává většího soucitu než vlastním obětem. K tomu dochází velice často a dá se to dokázat celé řadě oblastí. Neexistuje žádný způsob, eh, který by zdůvodňoval to, abychom takovýto přístup připustili a připouštěli. Myslím, že je potřeba vždy přesně identifikovat oběť a není možné, aby eh, pachatele eh, měli stejná práva, jako mají oběti. Um, myslím si, že je potřeba také posílit naší eh, spolupráci. To je věc, která odpovídá také skutečným potřebám já jsem ze severního eh, Irska a musím říct, že tam spolupráce eh, eh, mezi policisty na, severu a na jihu vedla k tomu, že se nám podařilo zabránit tomu, aby se dostaly na trh miliony a miliony cigaret, které byly propošvané. Myslíte si, že by něco takového bylo možné, kdyby ta taková spolupráce neexistovala nejen mezi těmito dvěma policejními sbory, ale mezi námi všemi? Ano, ano, přátelé, musíme mít velice silný Europol, ano, musíme spolupracovat. A to všechno je v nejlepším zájmu nás všech. Děkuji vám. Děkuji, děkuji pane Nicholsone. Dalším, eh, kdo promluví, panem Sofia Itveld. Pane předsedo, předtím, než promluvím, i já bych chtěla vyjádřit svůj vděk panu komisaři Barotovi a také já musím konstatovat, že jste skutečně nastavil ty standardy velice vysoko. Já nebudu hovořit o podstatě toho problému, protože si myslím, že tu diskusi budeme mít později, ale chtěla bych se eh, věnovat otázce postupu. Chtěla bych objasnit jednu věc, Eh, implicitně tady eh, jsme se doslechli z té prázdné židle, eh, že existují dobré důvody pro to, aby, protože rada spěchá, protože nemůžeme pochopitelně v současné době zastavit práci Europolu. To možné není, ale kdyby rada skutečně měla upřímný zájem o spolupráci s Evropským parlamentem, tak by byla tady, tak by byla bývala celý ten postup zahájila daleko dříve než na konci července byla by bývala přijala nabídku Evropského parlamentu spolupracovat v této věci velice rychle, protože parlament je vždy zodpovědný a my skutečně pracujeme velice rychle, pokud je to nutné. Nabídli jsme to radě, nabídli jsme to radě v rámci stejného postupu, bylo by to v duchu Lisabonské smlouvy, Přinejmenším, my jsme požádali o prodloužení jeden měsíc, ale rada nám zkrátka nebyla ochotna toto prodloužení eh, poskytnout. A dnes se ukazuje, že rada vůbec nemá zájem o tuto diskusi, která probíhá zde v parlamentu. Znamená to snad, že vůbec nemají zájem o to, aby nás také v této věci angažovali. Myslím si, že toho je potřeba politovat. Uh, vzhledem k tomu, že eh, ta doba, kdy to má všechno být spuštěno, už se přiblížila, proto musíme spolupracovat. Ale chtěla bych říci, že toto vůbec nesouvisí s naším egem. To už tady velice dobře řekl jeden kolega. Dokonce to ani není o tom, že Evropský parlament v tomto okamžiku je jaksi postaven eh, stranou. To všechno souvisí přece se zodpovědností vůči občanům. Toto je věc, toto je rozhodnutí mimořádně důležité. Jestliže hovoříme o přenosu eh, důvěrných dokumentů a osobních údajů, tak se bavíme o údajích eh, našich občanů, o eh, informacích, které se týkají našich občanů. A proto rada je právě občanům zodpovědná. Nakonec bych chtěla ještě říci to, že vím, co řekla komise, ale byla bych velice ráda si vyslechla také prohlášení rady. Já vím, že to všechno se snažili prostlačit velice rychle, ale přesto nám slíbili, že provedou určitou revizi eh, tohoto rozhodnutí a to, co nejrychleji, během maximálně šesti měsíců a potom eh, dát možnost parlamentu, aby se plně angažoval a mohl tak být také zodpovědný občanům. Děkuji. Děkuji. Další řečník je pan eh, Albrecht. Máte dvě minuty. Chtěl bych nejdříve poděkovat komisi za její práci, která vykonala ohledně Europolu. A chci ještě říct, že nejde o to, aby ten transformační proces, tedy Europol do eh, agentury Evropské unie, byl nějakým způsobem bráněn tomuto procesu, ale jde o to, jak vypadá ten poměr mezi občanem a státem v rámci této otázky? A to je velice citlivá otázka, o které by se mělo diskutovat zde v parlamentu. Je to také parlamentní rozhodnutí a proto je důležité, aby o něm bylo diskutováno, pokud máme demokracii. A je zvláštní, že rada, a bylo to již řečeno, zde není, aby si vyslechla kritiku, která je v rámci demokracie něčím základním, podle mého názoru. A doufám, že Rada opravdu si vyslechne kritiku parlamentu, co se týče její bezpečnostní politiky. Já si myslím, že potřebujeme evropskou parlamentární debatu o tomto tématu, o tématu práv občanů na jedné straně a na druhé straně o efektivnosti bezpečnostní politiky. Potřebujeme evropskou parlamentní debatu, v rámci které budou více zapojeny jak národní parlamenty, tak samozřejmě sám Evropský parlament. Děkuji zpravodajům, že společně jsme vyslali tento signál a doufám, že opravdu, že to rada jednoznačně pochopí a bude se podle toho rovněž chovat. Děkuji. Köszönöm, Albrecht úr. Következő hozzászóló Augustin Díaz de Mera García. Děkuji. Další řečník bude Díaz de Mera. Expreso mi profundo respeto. Děkuji, pane předsedo. Musím říci, že respektuji Europol velice a také ho velice podporuji a Přeji si, aby Europol byl co nejdříve tak daleko, aby splňoval všechny eh, právní podmínky a dostal také všechny právní a nehumánní možnosti pro to, aby mohl splňovat své cíle a předvzít své úkoly i v duchu Lisabonu. Na závěr chci říct toto. Co je Europol? co má být tento nový orgán. Není to, nic, není to žádná mezistátní agentura, ne, je to agentura společenství, která spadá pod kontrolu Evropského parlamentu. Důležité je tedy rozhodnutí Evropského parlamentu a proto, pane předsedo, nemůžeme akceptovat to, když se ty záležitosti vyjednávají překotně, protože to není dobrá věc a tímto způsobem jsou oklešťována práva Evropského parlamentu. A proto také nemůžeme akceptovat, že rada tady není přítomna. Zítra v rámci hlasování budeme, poprosíme radu o prohlášení, tak jak to již te padlo. O prohlášení v tom smyslu, že se rada zavazuje předložit nový legislativní balíček duchu Lisabonu a to během příštích šesti měsíců. A ještě chci říci, že není možné říkat, že jsme přispěli k tomu, eh, aby bylo vytvořeno to, co nyní kritizujeme. Dnes odpoledne jsme během jedné hodiny debatovali o šesti zprávách, které se týkaly tak důležitých tématů, jako byly kreditace činnosti klimatických laboratoří, Evropská síť pro předpokázení činnosti a čtyři zprávy se týkaly samotného Europolu. A všechny ty rozpravy byly velice důležité a proto nemohu akceptovat, když tvrdíte, že parlament znemožňuje realizaci těchto věcí a proto doufám a přeji si, abychom v budoucnu takovéto záležitosti projednávali rozuměji, abychom se k tomu stavěli rozumně a abychom tak důležitá témata eh, těmto tématům poskytli i odpovídající závažnost. Já vám děkuji. Příští řečník bude Sonja Alfano dvě minuty. Děkuji vám. Já chci poděkovat kolegům, kteří se zúčastnili debaty, ale především bych chtěla poděkovat panu komisaři Barotovi za to, eh, že pochopil to, co nám dělá starost, protože eh, ty naše návrhy nebyly bezdůvodné. Nešlo tam jen o to říci radě ne. My se chceme účastnit, chceme se angažovat, protože víme, že za několik dní podle Lisabonské smlouvy budeme mít eh, pravomoce spolurozhodování a já si myslím, že to je zcela zásadní. Já osobně jsem žádala poradě, aby navrhli, a to hned po Lisabonské smlouvě, aby předložili návrh, který bude mnohem ambicioznější, co se týká té sítě pro předcházení trestné činnosti. A žádný takový návrh předložen nebyl, takže je opravdu nutné, abychom to zamítli. Já si myslím, že parlament má právo má právo spolu rozhodovat, obzvláště co se týká takto důležitých otázek. A chtěla bych poděkovat panu poslanci Nikolsonovi za to, co řekl. On tady mluvil o roli obětí zločinu a o Eh, roli pachatelů, protože často se ty role jaksi přehazují. A já jsem si za těch pár měsíců, co jsem v Evropském parlamentu, všimla, jak Evropský parlament a Evropská unie dává obrovskou důležitost boji proti terorismu, ale bohužel tady není dostatečná vůle bojovat nejen se zločinem, ale s organizovaným zločinem, což je ten nejhorší druh zločinu. Není možné bojovat proti zločinu, aniž bychom se účastnili nějaké velké represe a předcházení organizované trestné činnosti a mafii. Mluvilo se tady eh, o těch soudcích, kteří bojovali s mafií. Byl tady citován Giovanni Falcone, který odvedl v tomto obrovskou práci. A já bych chtěla říci za člověka, který bohužel toto zažil na vlastní kůži. Chci říci, že velmi často se nejen plete, kdo je oběť a kdo je pachatel, ale existují také vlády a bohužel italská vláda bohužel si na tohle nedává moc pozor dává na odlišnou úroveň oběti stejných zločinů. Oběti terorismu a oběti mafie jsou prostě eh, pojímány úplně jiným způsobem. A já si myslím, že tato diskriminace musí být zastavená, protože Evropa, která chce svou politiku založit na inovaci, nemohou existovat takovéto nerovnosti. Děkuji vám. Takže to je konec společné debaty a teď bych chtěl se připojit ke všem těm, kdo tady blahopřáli panu Žáku Barotovi za jeho zodpovědnou a úžasnou práci. Hlasovat se bude zítra. A napirend értelmében a következő pont. A když se teď dívám na pořad jednání,